kteří se dostávají do Evropy v kufrech vozidel a další, dalšími prostředky, které dávají k dispozici pašeráci. Ehm, nesmíme také zapomínat, že tady dochází eh, k velkým podvodům, které vedou eh, k obrovskému úniku peněz. Je třeba skutečně opravdově bojovat proti znečištění. A je důležité, abychom konečně začali konat a nebudeme-li k tomu připraveni, tak tedy upřímně bude to, že jsme všichni, bude to znamenat, že jsme všichni pokryci. Děkuji vám. Teď uh, další řečník. Děkuji. Tady se dnes připomněly věci, které nás zajímají. A teď se musíte zabývat právním státem, nezaměstnaností, obranou sociálních práv, bankovní krizi, diktaturou bank v Evropě. Musíte se zabývat také těmi lživými slovy, která zazněla a provokacemi Erdogana proti Kypru, proti svrchovaným právům národů v regionu. Jedná se o krvavé rozdělení přírodních zdrojů v regionu. Když říkáme Erdoganovi, že je náš strategický partner, když mu prodáváme zbraně a jednáme s ním o otázce uprchlíků. Tak to je opravdu ostuda. Ostuda pro Evropu. Děkuji. Kolegové, já bych jen poprosila, abyste se drželi času, protože je ohroženo catch the eye a můj život by byl ohrožen, kdybych to musela oznámit, ale tak to prostě je, omlouvám se. Na jednu minutu pan Radečovský. Vážení kolegové. Vážení kolegové, osobně jsem přesvědčen, že je potřeba vzdát úctu lidu Velké Británie, panu Farážovi, kolegům z Brexit Party za to, že ukázali směr a cestu, kudy se má civilizovaná a demokratická Evropa ubírat. Velká Británie neodchází z Evropy, odchází z Evropské unie jako byrokratické instituce a jsem přesvědčen, že v dohledné době Evropská unie se bude skládat z nezávislých národních států, které budou vzájemně spolupracovat, žít spolu v míru tak, aby nemuseli být řízeny byrokratickým způsobem z Bruselu. Drazí přátelé ze Spojeného království, hodně štěstí, veselé Vánoce a šťastný nový rok. Pan Kaspary, minuta. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, Evropská komise a předsedkyně von der Leyenová přišli s ambiciozním programem. Přesně to je to, co potřebujeme. Odvaha, orientace, ideje a vedení. Děkuji vám, paní von der Leyenová, za vaše návrhy. To je přesně to, co potřebujeme a jak se dostaneme dopředu. Ale na druhé straně máme radu a milý předsedo rady, pane Micheli. V minulém volebním období Jean-Claude Juncker měl taky spoustu skvělých myšlenek, ale náš problém je, kolik ideí z posledního volebního období se nepodařilo završit, protože rada nepřijala rozhodnutí. Kolik zdržení bylo, protože jednotlivé členské státy blokovaly a rada si netroufla přijmout rozhodnutí většinou. Kolik zemědělců u nás si dělá starosti, protože rada nepřijala návrh rozpočtu včas, kolik vědců nemůže plánovat své výzkumy, kolik tun CO2 se neušetří, protože všechny ty programy teď prostě nejsou. Proto naléhám, zůstaňte ambiciozní a přiveďte radu k pohybu. Ten pohyb totiž potřebujeme. Děkuji. Paní Dali, minuta. Děkuji, Doufala jsem, že se eh, Rada odhodlá k té klimatické neutralitě do roku 2050. A i když se teď snaží říci, že se jednomyslně rozhodli, že ano, tak Polsko není pro. Takže to není jednomyslnost. Samozřejmě byly tady skvělé titulky a skvělé ty citáty do novin. Já doufám, že vy budete mít odvahu a přijdete s ambiciozními opatřeními a neumožníte, aby několik málo členských států blokovalo ty aktivity. Evropský Green Deal je krok správným směrem, ale pokud si členské státy myslí, že takhle je to cesta dopředu, tak by na to měly investovat peníze. A ano, víme, že jsou výzvy, ale výzvy znamenají příležitosti. Budeme-li jednotní, tak to bude cesta kopředu, kopředu všech členských států i všech našich tří institucí. Děkuji. Teď eh, paní Hajer. Děkuji, paní předsedkyně. 237 miliard, eh, to je ta propast, která dělí eh, radu a členské státy od parlamentu, pokud jde o rozpočet. Finsko tím prohloubilo ještě propast, která tento návrh neuspokuje ani většinu států, které chtějí víc, stejně jako parlament, ani tu menšinu, která chce méně. A kromě toho komise má plány, ambiciozní plány pro 21. století, ovšem kde najít peníze, to je další věc. Pane předsedo Mišeli, Promiňte, mohla byste prosím zpomalit pro tlumočníky, říká předsedkyně. Pane předsedo Mišeli, šéfové států a vlád nám svěřili tuto zodpovědnost vyřešit kvadraturu kruhu. Určitě na tom strávíte několik notí, nocí. První výměna, kterou jsme měli včera večer, byla velmi plodná a jsme připraveni vás podpořit, protože parlament má odpověď na tuto rovnici. Eh, vlastní zdroje. Ano, Evropa potřebuje finanční nezávislost. Ano, Evropa potřebuje nové vlastní zdroje, které přispějí k našim politikám a dají nám manévrovací prostor. A právě na této křižovatce se protnou státy, komise Evropský parlament. Vlastní zdroje. Některé státy je nechtějí, ale to není problém. Je to řešení. Je to důvod eh, proč nedáme souhlas, pokud toto tam nebude zohledněno? Děkuji. Half minutes for Madam Dowding. Teď minuta a půl paní Dowding. Děkuji paní předsedkyně. Bohužel pro všechny z nás, kteří se domnívají, že Evropská unie nabízí nejlepší budoucnost pro UK a zbytek Evropy, musíme čelit realitě Brexitu. Minulý týden Evropská rada stáhla svůj závazek týkající se level playing figlu v souvislosti s pravidly pro obchodování EU a Spojeného království, protože oni chtějí již teď jako Británie nedodržovat a porušovat dohodnuté smlouvy. E, jedná se tady o ohrožení možnosti mm, e, neuskutečnění Brexitu. Tento parlament, který je zvolen občany, se snažil o to, aby občané spolupracovali. Eh, reprezentovali jsme tady občany proti zájmům biznesu, abychom mohli dostat potřebám překonání sociální nespravedlnosti, ekologické krize a změn klimatu. Evropští občané očekávají, že je Evropský parlament bude chránit před sílou nadnárodních společností a spojené království se eh, domnívalo a občané jeho, že Evropská unie je to nejlepší, eh, co může odolat těmto hrozbám. Pan Vilimský, děkuji vám, dámy a pánové. Když naslouchám tomu, co tady říkáte, mám ten dojem, že kromě negativních věcí, jako by tady nebyla žádná krize pracovního trhu, žádná hospodářská krize, žádná krize v migraci, je tady pouze klimatická krize. No dobře, naposledy jste klimatickou krizi popsali jako mm, situaci ohrožení. A já si myslím, že jedna věc, kterou tady nechápeme, že evropská nomenklatura si sedne do letadla a hned letí do Madridu, aby dále hovořili o klimatické krizi. Mm, a podívejme se, jak nejlepší by bylo, abychom redukovali sídlo Evropského parlamentu na jedno a ne do dvou, kde se cestuje sem a tam. Ale dám vám další příklad neupřímnosti. Jděte tady do garáže Evropského parlamentu a podívejte se, eh, kolik tam je šestiválců a osmiválců. A to, eh, a to zcela jistě nepro, nezastupuje tu většinu, která tady obhajuje ochranu životního prostředí. Pan Epnik. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Pane Micheli, my se známe. Byl jste opravdu zklamán z výsledků z Madridu, to chápu, ale taková monstrózní akce, 720 tisíc lidí, tam se ničeho nedá dosáhnout, to je jeden chaos. A jaká je ekologická stopa takovéhle akce? 60 tisíc tun CO2 a konstatujeme, že tyhle klimatické samity jsou vlastně cestující cirkus na přezlov v Glasgow. Mezitím nějaké mezi, mezi setkání Kyoto, Edinburgh, Vancouver. Člověk má pocit, dámy a pánové, že je to cosi jako cirkus Formule 1. A rozdíl je, že eh, emise CO2 z Formulí 1 je daleko nižší než z takovýchhle setkání. Chceme být klimaticky neutrální, no to by bylo opravdu velké, velký výdobytek, ale měli bychom vyzvat. Takže přestaňte s těmito klimatickými samity a buďte, vemte si jako příklad Formuli 1, která opravdu omezuje. Teď pan Faráš, minuta. My odejdeme toto vězení národu, odejdeme z tohoto vězení národu koncem ledna budeme třetí zemí, to jsem slyšel. Nikoliv, my budeme nezávislým suverénním národem. A tak to bude. Lidé nechcejí, aby jim vládli byrokrati jako Michel a von der Leyenová. Slyšeli jste prostě tupí a hlupí, hloupí. Oni vás odmítají. A je to tak, většina uh, Poláků si myslí, že by jim bylo lépe mimo EU. Brexit je začátkem konce tohoto projektu. My budeme vůdci. Já ve, věřím v Evropu suverénních států, které jsou si navzájem přáteli, ale nikoliv, aby byli ovládáni tím gangem lidí, kteří sedí tamhle. Um, to není skvělý způsob, jak si udělat přátele, když jim říkáte hloupí a tupí. Prosím, prokažte trochu úcty poslancům tohoto parlamentu a našim týmům zde. A vzhledem k tomu, že předsedám, tak všichni máme tváře. A ty, kterým jste říkal lidé bez tváře, tak eh, ti jednali o Brexitu, takže já bych chtěla hájit tuto instituci a své kolegy. Pan Olbricht, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci pouze říci, že jsem z Polska. A jsem překvapen tím, co jsem teď slyšel o svých občanech v Polsku, že chtějí odejít z Evropy. To je pro mě novinka. Možná žiju v nějaké jiné zemi. Paní předsedkyně, pánové předsedové, tři věci. Za prvé, chci velmi poděkovat panu předsedovi za to, že připravil rozmluvy s námi jako vyjednavač o víceletém finančním rámci včera večer. Děkujeme za ochotu ke spolupráci, která bude velmi náročná, to jistě. Za druhé, chci také vyjádřit spokojenost s tím, že Rada nezavřela dveře k jednání poté, co viděla ten návrh finského předsednictví. Může to být nějaký výchozí bod, ale určitě to není základ k práci tak, jak naznačilo finské předsednictví. Je velmi dobře, že to rada neuzavřela, že pouze řekla, že bude pokračovat v práci. A za třetí, před námi je velmi důležité politické rozhodnutí Brexit je buď šancí, nebo problémem. Já si myslím, že je největší čas na těžká finanční rozhodnutí. Děkuji. Pan Silva Pereira, minuta a půl. Děkuji. Po britských volbách je nyní jasné, že v House of Commons je dostatečná většina k tomu, aby byla schválena dohoda o odchodu do konce ledna. To je samozřejmě smutný okamžik v historii Evropy, ale je to taky demokratická volba, kterou musíme respektovat. Ale také to ukazuje, že pan Faráš se mílí, když říká, že Evropa je vězením národů. Naší povinností teď je koncentrovat se na svou společnou budoucnost. To znamená jednat se Spojeným královstvím, vyjednat s nimi silnou, přátelskou a společnou budoucnost, která se bude týkat našich společných hodnot, ochrání jednotu Eh, jednotného trhu a také vysokou úroveň ekologické ochrany, sociální ochrany a tak dále. To je klíč k úspěšným jednáním a až do konce roku 2020 nebo až na konci roku 2020 budeme vědět, zda je skutečně minulostí ten scénář odchodu bez dohody, Brexit bez dohody. Pokud je o tu společnou budoucnost, musíme také reagovat na očekávání našich občanů a ta myšlenka konference o budoucnosti Evropy a Green Deal, to všechno je velmi důležité, ale Vzhledem nebo ve srovnání s jednáním o víceletém finančním rámci je toto eh, zcela druhořadé, protože teď si musíme uvědomit, že musíme mít lepší věci, lepší rámec, abychom mohli řešit eh, problémy vyplývající z Brexitu. Předsedkyně, máme eh, spoustu žádostí o slovo v rámci Catch the Eye. Nevím, jestli všichni dostanou slovo. Paní Necinga je naší další řečnicí. Děkuji. Jak už mnozí řekli, tak britské volby přinesly tragickou jistotu. Eh, mnoho hlasů bylo proti Brexitu ve volbách, ale náš volební systém Johnsonovi dal takovou většinu, že k Brexitu dojde posledního ledna. Děkuji panu Barnierovi a radě za všechno úsilí, aby naše vztahy zůstaly co nejučí. A samozřejmě obávám se hlavně dopadu na vědecký a akademický svět Zatím jsme velice profitovali z technologických vědomostí celého světa. Vím, že evropské instituce mají obavu, že Spojené království se nebude snažit dodržovat práva pracujících a ekologické ochrany. Bojím se toho, uděláme všechno proto, abychom udrželi práva v ochraně životního prostředí a práva pracujících. Děkuji vám všem, kdo jste nás podporovali. Nadále si myslíme, že bychom lépe prosperovali v Evropské unii. Pan Faráš se mílí. Budoucnost je v těch skvělých institucích, jako je tady a já doufám, že se sem jednoho dne vrátíme. Děkuji vám. Minuta, pan Andresen. Děkuji. Schoda na klimatické neutralitě 2050. EU se dohodla. Když jsem, pane Micheli, četl tento tweet v pátek večer, měl jsem radost. Je to krok správným směrem a je to velký úspěch eh, Fridays for Future a Scientists for Futures. Ale jakou hodnotu to má, když u víceletého finančního rámce se dělají kompromisy? Nejde o nějaké desetinné čárky, jde o budoucnost našeho kontinentu a měli bychom být být evropštější. Finské, finský návrh byl příliš slabý. 25 investic do klimatu to vede k tomu, že se obávám, že Green Deal stroskotá a peníze na digitalizaci a vědu povedou k tomu, že ztratíme kontakt se světem. Klimaticky neutrální průmysl, energeticky sanované budovy, železniční spojení, to všechno vyžaduje finance. Potřebujeme to ve víceletém finančním rámci. Vyzývám radu i vás, paní von der Leyen, abyste eh, spolupracovali, měli bychom to využít tu šanci, protože šance ještě existuje. Děkuji teď paní Bizoto. Děkuji, paní předsedkyně. Vaše Evropa je čím dál více otrokyní bank a zájmů Francie a Německa. Nová komise a rada jsou zde proto, aby to jen dokázali. Francouzsko-německá Evropa chce, aby Itálie byla eh, zavalena nelegálními přistěhovalci. Eh, to sdílení migrantů, to vůbec neexistuje. Francouzsko-německá Evropa chce peníze Italů, s komplicitou vlády demokratické strany a vlády pěti hvězd. Chtějí budovat Evropu eh, na hlavách italského lidu. Prostě saháte do kapes Italu, ale kdo vám dává možnost šlapat po lidové vůli, po vůli občanů? Drazí byrokraté z Bruselu, připravte si kufry, protože velmi brzy, velmi brzy vás eh, italský lid pošle domů. Navždycky. One minute for Mr. Van Pan Van Overtveld, minuta. Eh, paní předsedkyně, paní předsedkyně, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Filozofie zeleného dílu potřebuje podporu. Opravdu potřebujeme eh, udržitelnou změnu tak, abychom mohli splnit klimatické cíle. Tady v tom rámci bylo stanoveno, že potřebujeme inovace, vývoj, výzkum. Zaznělo to tady. Není možné to brát jako nějaký přívažek. Je to věc zcela zásadní, ale Green Deal stojí a padá s penězi. A tady zatím jsou ještě obtíže. To samozřejmě souvisí s víceletým finančním rámcem. Jsou tady další prostředky pro zelený díl na těch 260 miliard, které jsou již eh, určeny. Jsem zvědav na to, jaká ta opatření budou v rámci VFR Eh, říká pan Michel, já mu věřím, pak bude úzká spolupráce s komisí nutná. Chci upozornit, pane předsedo, na to, že je nutný i parlament, aby byl ten kompromis plně dosažen. Děkuji. Minuta. Eh, pan Monteit. Děkuji. Tohle je pravděpodobně můj poslední projev tady. A chci říct, já jsem Scott, já jsem uh, Brit a zůstanu Evropanem. Můžete tam sedět, můžete si diskutovat, co chcete, ale já jsem vždycky podporoval členy Solidarity v 80. letech. Já, Já jsem se... bojoval za pád berlínské zdi a toto je eh, místo, kde se promítá samotné evropanství, propojení kultur a ekonomik a pod, eh, i zde tady nejde o Spojené státy Evropy přece ne, to je Unie, to je spojenectví a tady eh, jde o, ne, nejde o to eh, my ale odcházíme, protože my nechceme, abychom se úplně spojili v jednoho muže. A my odcházíme proč? Protože Brexitová strana a eh, Farage a podobní, tedy ti, to, ti byli těmi, kteří se za to zasloužili. Děkuji. Pan Bogdan. Pan Bogdan na minutu. Vă mulțumesc, doamna președinte. Děkuji. Předsedající, prosí o chvilku. Could we stop the dog whistles, please, colleagues? Prosím, kolegové, přestaňte zde pískat. Já jako Jirka vím, co znamená svoboda. A nyní pan Bogdan na minutu. Děkuji. Je to... budgetului Uniunii Europene Considerăm că proiectul de buget... Rozpočet Evropské unie eh, a tento návrh rozpočtu pro nás eh, nám nedává žádnou vizi. Tam jsou pouze jenom škrty. Vůbec se neberou do úvahy potřeby všech členských států. A zde to jenom prohloubí rozpor mezi Západem a Východem. Je to proti koncepci soudržnosti. Eh, takže ty transfery mezi fondy to v podstatě to ještě zhoršují. A právě proto škrty v soudržnosti a v zemědělské společné zemědělské evropské politice. To je to, co východní Evropa nepodporuje. Rumunsko není pro dvourychlostní Evropu. Evropa má jenom jednu rychlost. My jsme pro klimatickou neutralitu v roce 2050. Je to ambiciozní cíl, i když komplikovaný pro nás, který bude vyžadávat adekvátní opatření podle vnitrostátních podmínek, vzhledem k faktu, že zde pořád existují velké rozdíly mezi eh, členskými státy EU podle toho, kde žijí fru talman! Jag är mycket glad att paní předsedkyně. Já musím říct, že jsem skutečně nadšená, že se Evropská rada rozhodla podpořit cíl uhlíkové neutrality do roku 2050. Situace je vážná a skutečně musíme konat. A to bezodkladně. Země celého světa se bohužel nedokázaly shodnout. Mnozí z nás se cítí zklamaní, ale o to důležitější je, abychom společný cíl měli my. Přejeme si klimaticky neutrální EU, což odpovídá i pařížské smlouvě. Znamená to přechod na klimaticky neutrální Evropu. A co to znamená v praxi? Nové příležitosti, nové obchodní modely, nové trhy, nové technologie, no a přirozeně i nové možnosti, nový zelený růst. Klimatická transformace s námi zůstane. Musí být samozřejmě férová, ale já doufám, že se spojíme, že spojíme své síly tak, aby EU byla první klimatickým neutrální pevno v Evropě. Paní Charanzová na minutu. Thank you very much, Madam Chair, Madam President. Děkuji, paní předsedkající. Po té, co COP v Madridu selhal, se zdá, že Evropa je jedna z nemnoha zemí, která je ochotná bojovat proti klimatickým změnám, ale to se musí změnit. Musíme udělat více, abychom stimulovali i země mimo Evropu, aby se toho účastnili. Například Čína už by neměla být definována, co by rozvojová země. Evropa sama naši planetu nezachrání. Česká republika je ochotná přispět svým dílem, ale budeme potřebovat pomoc. Ten fond spravedlivé transformace, to by neměly být pouze přejmenované fondy soudržnosti. Musíme dostat nové peníze. Stejně tak plán zelených investic zní dobře, ale rozhodně to nestačí pro země průmyslové, jako Česko, Slovensko či Polsko, které mají ty výzvy silnější a které si musí rovněž udržet ekonomiky funkční. Děkuji, paní Philips, na minutu. European... Vidím, že Evropský parlament už začal eh, omezovat emise. V galerii máme mnohem více přihlížejících než poslanců zde a to se toho máte účastnit. Snažíte se šikanovat eh, Spojené království a eh, mají prý Britové změnit názor. Naštěstí se vám to nepovedlo Ostatní nežijí ve vaší bublině, nechtějí poslouchat lži eh, fanatiků odpoutaných o reality a Oproti vašim snahám Brexit bude obrovský úspěch. Nyní má Spojené království opravdovou páku při vyjednávání a já jsem si jistá, že Boris Johnson vám řekne, zapomeňte na to. My budeme skutečně svobodní, my budeme ne, nikoli pouze přežívat, budeme vzkvétat. EU by měla sledovat a poučit se. Tak, eh, stát se demokratickou. Pokud ne, tak federalisté váš hloupý projekt vyhodí eh, do mm, popelnice dějin šťastný eh, brexitový, eh, brexitové svátky. Pani Tóta na jednu minutu. Děkuji, děkuji za slovo paní předsedající. Já osobně vítám tu skutečnost, že vedoucí představitelé EU dosáhli dohody. Dosáhli dohody, která znamená, že do roku 2050 bude Evropa uhlíkově neutrálním kontinentem. Je zde mnoho kroků, které musíme udělat, samozřejmě, ovšem nejprve se musíme dohodnout na zásadních principech. Nepenalizovat jednotlivce, ale především společnosti, ty, které nejvíce znečišťují, ty budou muset zaplatit za toto znečišťování, ne naše rodiny. Nesmíme se dostat do takové situace, kde nám porostou ceny potravin a budou mít dopad eh, především na obyčejného každodenní život našeho občana. To by byla špatná cesta, to by zvýšilo pouze rozdíly v Evropské unii propasti. A pokud jde o CO2 emise, chceme-li je drasticky snížit, musíme mít Eh, dostatečnou technologickou neutralitu. Na to nesmíme zapomínat. Maďarsko nebude pouze naslouchat těmto cílům a mít je na papíře, přijmeme konkrétní opatření, která máme k dispozici již po několik desetiletí. Paní Marquez, dvě minuty, děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych řekla pouze několik slov k závěrům Evropské rady a především finančnímu rámci. Vedoucím představitelům trvalo příliš dlouho, než dosáhli konkrétního rozhodnutí a domluvili se na finančním rámci. Toto je vlastně promarněná příležitost, pokud jde o dohodu ohledně evropského rozpočtu, který je zásadní pro celou Unii. A nyní je to v rukách eh, předsedu, předsedy rady. Uvidíme, k jakým závěrům dospějí. Včera došlo na schůzi s panem předsedou Sasolím k prvnímu zásadnímu kroku v tomto ohledu. Parlament je připraven jednat, byli jsme připraveni již od listopadu dva, eh, lonského roku, protože konsenzus v této oblasti potřebuje dohodu ohledně vlastních zdrojů, které rovněž pomáhají financovat EU. Tento návrh máme nyní na stole, Rada ho má k dispozici. My bychom rádi měli tento rozpočet k dispozici již v lednu 2020, ovšem nejsme připraveni vzdát se naši priory. Děkujeme, pan Kele. Her má slovo na jednu minutu. Britské volby vyslali jasný signál vítězství konzervativní strany. Velká Británie se stáhne z Evropské unie 31. ledna. 2020. Jsou zde určitá ochranná opatření, pokud jde o um, hranici, eh, irskou pojistku, to je dobré, ovšem pane Barnieri musíme být velice obezřetní, tak aby diskuze po mm, stažení Velké Británie eh, nevznikla, nevznikly hranice eh, mezi Irskem. Víte, otázka občanství je rovněž velice důležitá. Mnoho lidí ve severním Irsku bych se chtěli, mm, se identifikují jako Evropané a zároveň Iry. Většina z nás se skutečně cítí být evropskými občany. Politické dohody zde probíhají. I v severním Irsku dochází k demokratickým změnám, dojde k, určitě k nějakým novým politickým dohodám, a, ale my musíme samozřejmě dohodu z Velkého pátku udržet, ale zároveň vzít v potazy demografické změny do budoucna a vědět, co naše lidé v severním Irsku si přejí, pokud jde o sjednocené Irsko, pokud jde o jejich občanství. Děkujeme. Pan Mejmerakis má slovo na jednu minutu. Já bych se rád vyjádřil k závěrům rady, zejména k ilegální smlouvě mezi Tureckem a Libií, protože Řecko bylo podporováno EU a to je rozhodný krok směrem ke stabilitě ve středozemním moři, ale i v, u ochrany hranic. Je to ten správný argument, je to ta správná odpověď na vágní argumenty Turecka. V minulosti ale se mnohokrát ukázalo, že Turecko pošlapává práva a e, rovněž i mořské právo. Turecko provozuje politiku, která odporuje všemu, čehož bylo dosaženo. Prezident Erdogan se snaží destabilizovat Středozemní moře, což znamená obecnou destabilizaci v tomto regionu. Jeho rušivý vliv musí být potíran na celoevropské úrovni a musí nastat konkrétní sankce tak, abychom se k vztahům s Tureckem postavili velice střízlivě, abychom si svou Evropu uchránili. Ja, vielen Dank. Děkuji. Já jsem si bedlivě poslechla pana do rady eh, Michela a podívala jsem se i na závěry. Co je tam zjevné, totiž Evropská rada zatím se postavila ke všemu bez velkých ambicí a já doufám, že pane Michele, vy to změníte že ten postoj už bude jiný, protože tato konference je obrovská šance postavit Evropu znovu na nohy a poté, co už od nás odejdou brexitáci, dát Evropě nový náboj a nový směr. K tomu ale potřebujeme ctižádostivou koncepci a potřebujeme zapojit všechny občany ten reprezentativní občanský dialog musí běžet a nejde pouze o to odkazovat na jakousi agendu či obecně konstatovat, že budeme budovat na tom, na čem existuje. I rad, rada musí být demokratičtější a musí v ní nastat přelom Obracím se na vás. Mějte odvahu, vyjednávajte s komisí i s parlamentem, vypracujte stižádostivější program, aby to někam vedlo. Děkuji, říká předsedající pan Ranžel na minutu. Thank you, share. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Dovolte, abych řekl upřímně, že jsem nesmírně rád, že komise se věnovala i problematice konektivity v oblasti energetiky, propojení portugalská, španělská se zbytkem Evropy přes Pireneje. Toto je jednou z priorit pro, zelený, pro nový zelený díl. Nejde pouze o environmentální, ekonomickou záležitost, ale zároveň geopolitickou důležitost. Nechceme být závislí na Rusku, chceme si otevřít právě i u nás na našem polostrově propojení s Evropou, čist, prostřednictvím čisté energie, tak aby naše závislost na Rusku klesala. A zároveň bych rád řekl panu Michelovi to, že mě trochu mrzí, že je zde nedostatek vize, nedostatek vize rady, pokud jde o budoucnost celé Evropy. Rada by se měla více angažovat v tomto ohledu. Evropský parlament rovněž musí být nesmírně zaangažovaným, musíme mít na zřeteli především naše občany a ne snažit se vidět nějaké výsledky ještě předtím, než budeme na naslouchat našim občanům. Máme pocit, že rada by na tom měla pracovat opravdu tvrdě a my jsme připraveni vám pomáhat. Děkujeme, pan Mavrinides má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Když se podíváme na závěry rady, jednomyslně eh, můžeme vidět, že se pod že se podpořilo to, že zde existují nelegální kroky ze strany Turecka. To vidíme i v memorandu a i v tom, co se, co se, co se děje ve vodách Středomoří. Vidíme, že je to v rozporu s mezinárodním právem. Rada potvrdila solidaritu s členskými zeměmi, kterých výsostné vody byly tímto způsobem porušeny. Je to vlastně útok Erdogana proti Evropské unii, je to útok na mezinárodní právo, které je součástí aký komunitér Evropské unie. Porušuje tím naše suverénní strategické aktivity, především pokud jde o východní středomoří a eh, vrty, nezákonné vrty v, tom, v této části eh, tohoto moře. Víme, že dojde k novým sankcím Eh, které by měly být připraveny. Ovšem komise by chtěla prohloubit eh, vztahy s Tureckem. Erdogan podle mého názoru se snaží o zavedení nového režimu v Libii a my bychom měli bránit naše suverénní zájmy. Děkujeme, říká paní předsedající. Nemůžeme přijmout žádné catch the eye přihlášky, protože bude mít udělování Sacharovy ceny, proto se omluvám všem, kteří by chtěli vystoupit. A nyní má slovo na jednu minutu paní Nýbler. Děkuji, paní předsedající. Vážený eh, pane předsedo komise, vážený pane předsedo rady, já mám dvě připomínky připomínky k těm výsledkům zasedání rady. Za prvé, členské státy neřekli ani slovíčko k situaci na Maltě. A tady hovoříme o zabítí na zakázku, o vraždě, kde jsou do toho zataženy nejvyšší kruhy politické. To je podle mě ostuda. Druhá záležitost, zelená dohoda. Pokud se nám to povede uchopit správně, tak Evropa dále poroste. To eh, potvrdila i rada. Jde o to sázet na nové technologie a inteligentní řešení. Poté se může objevit klimatická neutralita do roku 2000 2050. Z technologického pohledu je to možné, musí to ale dávat smysl i z pohledu hospodářství. Proto se domnívám, že klima a hospodářství jsou dvě strany stejné mince a doufám, že v tom novém návrhu se to i tak objeví aby to bylo rovnoběžné a to mi připadá dobré, že je to takto naznačeno a budu se těšit. Děkuji, říká předsedkyně pan Korvit. Minuta. Když eh, bude pokračovat vyjednávání o Brexitu, tak si buďte vědomi a pamatujte, že 53% voličů eh, v těchto volbách hlasovalo na strany, eh, které si přali jiný výsledek. A většina podle posledních průzkumů, kdyby nastalo nové referendum, by si přala setrvat v Evropě. A na pana Johnsona hlasovalo pouze 43% voličů, pouze jedno jediné procento víc než to paní Mayovou a on to bere jako legitimní mandát pro tvrdý Brexit. To si nenalhávejme. On už zklamal a nedodržuje sliby, které kdysi dal, například hlasování dolní sněmovny to se nebude konat. Už říká, že se nebude nic prodlužovat. On v podstatě se nechce pustit do řádného vyjednávání o partnerských vztazích. Vyjednávací strategie se zdá být, eh, dejte mi, co chci, já se jinak střelím do hlavy, to nepovede nikam, ten Brexit bude katastrofa. A nakonec podpořím pana Verhofštada. Tato sněmovna by neměla podpořit žádnou dohodu, dokud nebudou stvrzená práva občanů po obou stranách. A posledním řečníkem je pan Kelly na minutu. Dobrý den, děkuji paní předsedkyně. Jsem velice rád, že mám možnost se vyjádřit k vyjednávání, které ukonč, skončilo uh, posledním víkendu. A zejména uh, o budoucnosti Evropy. To je pochopitelné pan Barně, vždy skvělý a pravý gentleman, nám dal určité vyhlídky na nejbližší 24 eh, měsíců. Ale stejně jako řekl pan Korbet, souhlasím, že pokud tam nebude dobrá vůle na obou stranách, tak ta katastrofa bude zjevná. Proto apeluji na pana Johnsona. Nestavějte si jakési umělé eh, limity. Ehm, není pravda, že ehm, zařídit Brexit je důležitější, než dosáhnout kvalitního Brexitu. Rovněž víceletý finanční rámec. Všechny státy, které zde setrvají, doufají v dobrý rozpočet. Pokud ne, tak je třeba zvýšit vlastní zdroje. Děkuji, Šone. Tím jsme eh, dokončili um, rozpravu ze sálu a nyní dávám slovo panu Barnierovi. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, Eh, naše předsedkyně paní van der Leyen, jako i řada z vás, také tam hovořila o otázce Brexitu, takže dovolte, abych na toto téma v reakci na to, co jste řekli, něco řekl. Stejně jako řada z vás, tak v podstatě musím také já skonstatovat, že to je vlastně poprvé, když váš parlament debatuje o Brexitu eh, s vědomím, že skutečně k 31. lednu to nastane. Já to říkám s velkou úctou i s velkým pochopením. Jak řekla Irače, kolegyně Skakelera, další, další z vás, tak vyjádřil velké pochopení eh, vůči těm, kteří by si byli bývali přáli, aby Spojené království zůstalo v Unii, ale také je třeba vyjádřit úctu pro, eh, pro mm, britské rozhodnutí od samého počátku a naše odpovědnost a náš úkol, který mi byl svěřen, byl právě respektovat vůli vyjádřenou většinou britských občanů a tudíž uspořádat uspořádané vystoupení Eh, Spojeno království z Unie v zájmu všech občanů, ekonomiky, v zájmu budoucnosti a to prostřednictvím smlouvy, kterou znáte velice dobře, protože my jsme ji vypracovali svým způsobem společně. A tady děkuji vaší brexitové steering group a všem, kteří se zapojili a především Guy Frhoštatovi. A teď je třeba se podívat do budoucna. A zde naše předsedkyně Ursula von der Leyen tady 27. listopadu zde právě řekla, ať je naše budoucnost jakákoliv, tak vztahy a přátelství mezi našimi národy nikdo nezničí. A to je ta linie, dámy a pánové, do budoucna. To je ta eh, linie, podle které budeme pracovat eh, s veškerou úctou, ambiciozně. Budeme pracovat na strategickém silném přátelství, tedy vztahu s Spojeným královstvím. A je třeba, aby se toto, tyto vztahy opíraly o ekonomický pilíř a především s kolegou Phil Hoganem a dalšími dotčenými komisaři jsme začali pracovat a budeme pracovat na strategickém partnerství, protože to bude naše priorita, priorita Josefa Borela a dalších. Spojené království zůstane naším spojencem, zemí s přátelenou, partnerskou a Eh, toto spojenectví, toto přátelství, toto partnerství musíme vtělit do nové smlouvy, do nových smluv. Ještě musím připomenout, že rámec eh, těchto ambiciozních vztahů je velice přesně popsán na posledních 36 eh, stránkách dokumentu, který máte k dispozici. A připomínám, že toto politické prohlášení je společné Každé slovo tam je důležité. Každé slovo bylo odsouhlaseno námi a Borisem Johnsonem. A co může omezit eh, tento ambiciozní cíl? Dvě věci. Za prvé čas. Čas, který potřebujeme na to, abychom převedli eh, tyto cíle do právních norem, do textu, právních eh, dokumentů. A potom ty rozdíly, které mohou nastat, eh, co se týče našich zájmů či cílů. A zde v příštích týdnech budeme mít jednu otázku na Spojené království. Spojené království opouští Unii, to respektujeme, ale otázka je, zdáli se chce vzdálit a do jaké míry se chce vzdálit eh, našim, našemu modelu, našemu regulačnímu modelu. A to je otázka na kterou bude muset eh, odpovědět Spojené království. Mm, teď před námi stojí tři oblasti, které třeba rozpracovat. Za prvé, uzavřít proces ratifikací té dohody o vystoupení. Za druhé, je třeba ji samotnou začít aplikovat ve všech hm, ohledech, což není zanedbatelné. To je důležité pro občany, protože je třeba respektovat právo zakotvené v této smlouvě. A chci připomenout ještě paní předsedkyně, také to říkám i panu Kellerovi, panu Kellymu a dalším, v Irsku, tedy v severním Irsku. Tam je důležitý mír a stabilita. A třetí oblast je budoucnost. Budoucnost nové vyjednávání v omezené době. Eh, vyšle, slyšeli jsme britského premiéra, který říkal, že nebude chtít požádat o prodloužení přechodné doby. Toto prodloužení ale možné je a bude možné až do 30. června na základě společné dohody. To znamená, každý z obou partnerů, tedy Unie na straně jedné a Spojené království na straně druhé, mohou říci ano či ne. Až do 30. června mají tu dobu. Ta doba je ale omezená. A upřímně řečeno, e, e, my se budeme maximálně snažit e, nemůžeme Eh, udělat sice všechno, ale dáme tomu všechno. Takže pokud bychom na konci měli mít ten výsledek, že budeme mít plnohodnotný vztah ve všech dimenzích, tak budeme na tom pracovat, pracovat na tom až eh, do doby, než se to z Brity vyjedná v roce 2020. Takže Mm, pod eh, záštitou paní předsedkyně Evropské komise i pod vaší záštitou budeme pokračovat v práci podle stejné metodiky, upřímně, otevřeně, prostřednictvím dialogu s veškerými dotčenými komisaři a spolupracovníky z komise. Ještě závěrem na pana Michaela Ivra, který se vyjádřil velice vehementně a řekl, my jsme hrdí na to, že jsme Britové. No samozřejmě, my respektujeme, chápeme tuto hrdost, ale pane poslanče, my jsme všichni hrdí přece na svoji vlast. My všichni. A e, nemusíte nám v tom dávat žádné lekce, v tomto patriotismu. Jediná věc, kterou chci k tomu říci, je, že k té naší hrdosti eh, na svou vlast a k tomu patriotismu, my jsme přidali takovou nadstavbu. To znamená, že ten patriotismus dnes i především do budoucna musí být solidnější, protože my k tomu vlastně doplňujeme tu nadstavbu, tedy eh, tu Evropskou unii, to spojenectví. Děkuji, Michali Barniere. A nyní poslední řečník je předseda Evropské rady pan Michel. Madame la Vážená paní předsedající, Vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, rád bych poděkoval za <clears throat> různé argumenty, názory, které zde zazněly. Klima. Samozřejmě minulý týden to bylo číslo jedna naší rady poslední. Já jsem ráda, děkuji za veškeré povzbuzení z vaší strany. Ovšem samozřejmě čeká nás ještě hodně úkolů a především velice rychle se dohodnout na cílech pro rok 2030, tak abychom se připravili na tu další etapu. Samozřejmě, že budeme jednat s komisí, budeme hodnotit všechny tyto záležitosti, pokrok v této záležitosti. Druhá věc, ano, to, co minulý týden zaznělo na radě, je velice důležité jednoznačné rozhodnutí ohledně naší neutrality do roku 2050. Samozřejmě, že nářeka implementace nemůže to udělat jednotlivá země sama o sobě, může, musíme potřebovat samozřejmě společné úsilí i na radě. No a potom je to financování. Financování, které budeme potřebovat, abychom byli realističtí, aby jsme měli dostatečné prostředky. Budeme se tomu věnovat v následujících měsících. Samozřejmě, že i na další rozpravě, která nás čeká o rozpočtu Evropské unie a další věc, o které jste se zmínili někteří z vás, to, že máme Evropský nový zelený díl, tak, aby jsme dosáhli neutrality uhlíkové do roku 2050. A toto je jasný mandát i na mezinárodním poli, především pokud jde o um, konference, které nás čekají i v následujícím roce, musíme jasným způsobem jednat i, z, i s Čínou v tomto ohledu. Toto jsou jasné signály, potřebujeme vytvořit podmínky v Evropě tak, abychom v budoucnosti, abychom již v brzké budoucnosti byli šampionem v tomto ohledu pro stabilitu, pro rozvoj, pro inovace, pro vývoj, pro výzkum této oblasti. A podívejme se, jak opravdu někteří jsou, už jsou nedočkaví. Samozřejmě já to chápu, v podstatě vlastně od Sibiu uplynulo pouze několik měsíců a pouze devět zemí ze 27 již souhlasí se všemi těmi cíly, pokud jde o neutralitu až do roku 2050. Je to věc, kterou budeme muset do budoucna řešit všichni společně. A rozpočet Evropské unie, já souhlasím s panem Weberem i některými ostatními poslanci, je to nesmírně složitá problematika a právě proto v minulých týdnech jsem skutečně, eh, pane kolego, věnoval obrovskou pozornost tomuto tématu. S jednotlivými vůdci evropských zemí jsem se snažil pochopit, jaké jsou možnosti vyjednávání, jaké jsou kom, jaké jsou kompromisy, ale zároveň zde musí být určitá odpovědnost politického charakteru v tomto ohledu. Ano, jsou zde obrovské ambice, to je legitimní, pokud jde o tu kapacitu jednat v rámci evropského rozpočtu. No, ale já jsem to viděl i na radě, já jsem tam měl lídry, premiéry evropských zemí a každý samozřejmě musí odpovídat i svému národnímu mm, parlamentu, pak samozřejmě i svým zástupcům zde v Evropském parlamentu. Čili já jsem viděl takovou tu vůli určité politické koherence, která zde musí proběhnout určitou Eh, vůli a rozpravu, která se bude věnovat tomuto tématu, ale musíme samozřejmě být zodpovědní i vůči našim voličům. No a potom je to Právní stát a Malta. Já bych chtěl, chtěl bych rád říci následující. Právní stát to je zásadní hodnota, na které je vybudován evropský projekt. A vražda novinářky, novináře, to je obrovské drama pro její rodinu, pro příbuzné, blízké. Je to lidské drama, ale nad rámec toho všeho je to i obrovský, zásadní, seriózní nesmírně závažný útok na svobodný tisk, na naší jednotnou Evropskou unii, na náš evropský projekt, my samozřejmě vše musíme udělat pro to, aby zde bylo oddělení eh, moci, aby zde každá jednotlivá moc výkona soudní a tak dále měla možnost jednat nezávisle, tak jak to dělá například i parl- každý parlament. Já samozřejmě vždycky, když budeme bránit právní stát, budu jednat velice zodpovědně. Jsem k dispozici samozřejmě i setkat se s rodinou této zavražděné novinářky a budu jednat. A na závěr ještě pár slov k Brexitu. Rád bych zopakoval, rád bych řekl ještě jednou, že pokaždé, a samozřejmě začalo to již referendem před třemi lety, vždycky jsem respektoval stanoviska, která zde zazněla, tak, jak se rozhodl britský lid. Je mi to strašně líto, ovšem respektuji tuto volbu, respektuji volbu britského lidu. Rada minulý týden a pan Michel Barnier to zopakoval, zopakoval velice přesně. My samozřejmě jsme se připravili a připravujeme na další etapu. Víme, kterým směrem jsme jít. Víme, kam se chceme dostat. Transparentnost a jednota je zásadní, tak aby tato jednání byla loajální, abychom se navzájem respektovali a zároveň ale bránili zájmy Evropské unie ale samozřejmě, že i zájmy jednotého trhu. Víte, já doufám, že to proběhne velice klidně. To je moje moto, protože bych rád řekl těm, kteří zde v Evropském parlamentu opětovně insultují úplně zbytečně, spíše než pokládají jasné argumenty. Já bych chtěl říci, že se nenecháme zastrašit opravdu tímto mm, postupem my budeme velice klidně a velice jasně bránit naše zájmy i do budoucna, i v jednáních s Velkou Británií. A úplně na závěr Jestli dovolte, jestli dovolíte, rád bych ještě rozopakoval to, že jsem přesvědčen, že důvěřuji, že jsem ambiciozní, ale zároveň opravdu realisticky, pokud jde o tu hlavní linii, která se bude týkat jednotlivých kroků našich institucí, evropských institucí. Každá evropská instituce je zde, aby splnila naděje našich občanů v rámci společného projektu do budoucna. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo Micheli. Tato rozprava je tímto uzavřena a brzy začne udělování Sacharovovy ceny. pohybom otvorilo nám. Porque to momenty historique pro Evropu. Que fueron los primeros que lucharon por la libertad. Ce journal dont les journalistes sont tués. This has happened in my own country. Devletin varlığı ve bağımsızlığı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 Гэта прэмія таксама маладых лідараў. Gives me the opportunity to speak to you. 状态就是说警察围困的状态。Чечне, вообще на Северном Кавказе. Cuando vas a permitir las libertades. The spectre of war is haunting our world. Still, there is hope. C'est dramatique, il faut que ça s'arrête. No human rights! يتفكك تحت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 Это премия так само молодых лидеров. Gives me the opportunity to speak to you. 状态就是说警察围困的状态。в Чечне, вообще на Северном Кавказе. The specter of war is haunting our world. Still, there is hope. C'est dramatique.